Dobré odpoledne. Prosím, posaďte se, připravte si hlasovací karty, abychom mohli začít odpolední program. Jste připraveni? Beru to tak, že jste připraveni. Nejprve návrh nařízení o prezistentních organických znečišťujících látkách. Je to přepracované znění ve spolurozhodovacím procesu. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29. Pro? proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato 4 pro, proti, zdrželi se. Ověříme čtyřku. Je to odlišné složení dnes, dnes ráno, tak to budu muset párkrát ověřit, abych pochopila situaci. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 41 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestka pro. Proti zdrželi se. Alde eh, neukázalo nic, jste pro, takže přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 Dobře, ověříme. ale SD a EPP byli proti. Nedívali jste se. Tak eh, končím hlasování. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 7. Máme tady ústní pozměňovací návrh, který byl rozeslán. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? 5, 6, 7 proti takže ústní pozměňovací návrh nemůže být dán ke hlasování. Hlasujeme o sedmičce bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, Chcete ověřit třináctku? Dobře, s potěšením. Já jsem dnes unavená, tak si nejsem úplně jistá, zahajuji hlasování. Takže EPP a SD hlasovali proti skutečně, takže je to zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 a 17 pro, proti, zdrželi se přijato, jednička pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, za, ověříme. Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1 pro. Ne, už to už jsme hlasovali. 19 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 21 pro. Ověříme 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A návrh 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A závěrečné hlasování elektronicky. Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Okay, the next one. Takže další bod. Hlasujeme o směrnici na podporu čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 a 152 a tran 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. stran 28 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 29 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se přijatost. Teď se dostáváme na stránku 12. Tak to mi to bylo řečeno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 40 pro, Tran 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 a 233, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 241. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 41 a 242 pro, proti, zdrželi se přijato. 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 245 a 249 pro, proti, zdrželi se přijato. 250 ne, takže 246 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252, nebo ne? It should be voted. Hlasujeme o 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato stránka 18. Dvěstě osmdesát pro, proti, zdrželi se, přijato. dvěstě osmdesát jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit 281? Dobře. Zahajuji hlasování o návrhu 281. Oh, it's adopted. What did I say? Takže je to přijato. Musíte mi asistovat. Hlasovali skoro všichni pro, takže je to, eh, to jsem neudělala schválně. Tak, možná jdu moc rychle a vy pak nemáte čas zdvihat ruce. Tran 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 a 8 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Proč hlasujete jinak? Je to schválně, Ivo? Jen se ptám. Končím hlasování skupina říkala, že to má být proti. Dívám se na ní, ona se dívá na vás. Přijato. Pan, eh, pane Líze, eh, říkejte vaší skupině, jak má hlasovat. Protože potom každý říká něco jiného a nevím, jak to dopadlo. Kompromis 6. Kompromis 6 pro. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se přijato 7 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Ověříme kompromis 7. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Tak tady trochu vládne u nás zmatek. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Máme tady jiné složení. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže více práce, více pozměňovacích návrhů, které, říká paní předsedkyně. No, he was right this. <laughs> okay, colleagues. Takže kolegové, 290 1. 291, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 289. Takže tady je řečeno, že se nebere v úvahu, když bude přijat kompromis 7, 5 nebo 6 a šestka byla přijata. Ano, máte pravdu. Výborně, Renato. Výborně. Tak tím se dostáváme na stránku 26. Zřejmě. Můžete se postavit proti. 34 a 35 pro. Návrhy 34, 35 proti. Zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, ověříme 37. Končím téměř hlasování. Zamítnuto. 38 a 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 4 První část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40. Ne, takže toto padá. Tran 4, část 2. Pro proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 a 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, tran 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, tran 7 pro, proti, zdrželi se, neviděla jsem GUE, tran 7 pro, takže přijato, tran 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 a tran 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 9, část 2 pro, ne, tak to padá, část 2, tran 9, část 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 13, část 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69, chcete to ověřit, 67, dobře, ověříme. Končím hlasování. Měla jsem štěstí. Je to zamítnuto. Ale pravda je, že jsem neviděla, jak hlasovalo GUE. Asi jste nezvedli ruce. 69. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 1 a 72. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se. Ten padá? A ten byl totožný, omlouvám se. 74 Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 78. První část pro. 78. První část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro. Takže ten padá. 79. Část 1 padá. Ne? tak nepadá. 79 první část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Sedmdesát devět část dvě pro Proti? Zdrželi se? No, ověříme to elektronicky. Až odhlasujete, ukončím hlasování. Ukončím hlasování. Takže je to zamítnuto. Někteří nehlasovali, jen pro vaši informaci. My tady ty karty vidíme. Někteří nehlasovali. Trojka pro. Proti. Ne, tak trojka padá. Návrh 4 a 92. Pro čtyřku a 92. Proti zdrželi se, zamítnuto. Tran 16 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Alde, víte, že jste hlasovali eh, zdvižením ruky proti. Tran 16. Končím hlasování. Přijato. Ale zvedali jste ruce proti. Devadesát čtyři pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tran 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 to padá. Tran 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. To už je po třetí eh, takovýto výsledek u této zprávy. Sto čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 105 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Tren 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100, 109 pro, proti, zdrželi se, ověříme 109. Končím hlasování. Přijato. Tran 19 pro proti, zdrželi se přijato. Tran 20 pro, ten padá. Tran 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se přijato, 116 pro, proti, při, zdrželi se zamítnuto, 118 a 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 122 pro, proti, zdrželi se přijato, 123 a 128 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 125 126 a 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 20, ne, tak 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 ověříme. Zahajuji hlasování. Ale zelení hlasovali pro rukou. Končím hlasování. A je to přijato. Dobře. 149 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 26 pro, proti, zdrželi se přijato a závěrečné hlasování elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to přijato difficult. Yeah, yeah, that's why I didn't want to put it together with plastics in the morning. Stefan. Okay, now we vote on... Uh, Nyní budeme hlasovat uh, o harmonizaci ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí. Pozměňovací návrh Agri 6. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se a věříme, Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8. A kdy 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 4. Jury 5, pardon, Jury 4, zamítnuto, Jury 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato, Jury 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, a kdy 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 43 a Jury 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Jury 8, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se zamít, přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato a kdy 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jury 12, kdo je pro, proti, zdrželi se SAD byste mi nic neukázali, takže musíme hlasovat eh, opětovně. Jury 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 53 a Jury 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 55? Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 55. Zahajuji hlasování. A končím. Přijato. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A kde 14? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jiří 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozvací rok 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 61 a Agri 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 22 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jury 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 68 a Agri 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 69 a Agri 17, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Jury 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k eh, návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 71. Tady máme ústní pozměňovací návrh eh, od skupiny zelených. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže hlasujeme společně o těchto dvou. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2373 a Juris 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74 a Jury 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A 19? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Agri 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Jury 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zabítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? věříme. Končím hlasování. Přijato. Jury 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Teď nevím, ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Jury 36, kdo je pro? Takže Jury 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 77 a Agri 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 25 a 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Není Jury 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Jury 38. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 27 a agri 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Alde, jste pro? Takže přijato. Návrh 79 a Judy 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 80 a Jury 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 1 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jura 1, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 30 a Agri 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 a Jury 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A kdy pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. konečné hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako 24, pozměňovací návrh 20. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41, pardon, 45 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? Nyní 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? 58. Pro? Proti? Zdrželi se přijato?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 Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 62 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 64 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šedesát šest. Kdo je pro? Kdo je pro? Návrh šest. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 80 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro,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 Proti? Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sto čtyři pro? Proti? Zdrželi se přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 116, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 117 pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se přijato, 120 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Za, pardon, zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 123. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 126. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 129, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 130, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 16, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní pozdělací návrhy od DV. Vždycky uvedu odstavec. Odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Paragraf 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato paragraf, pardon, odstavec 4, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti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 Zdržíme se přijato. Dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme dvojku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8, kdo je, takto dvě části. První přijato, druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme druhou část. Někdy musím ověřit, poněvadž nevidím vaše ruce. Takže končím hlasování. Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Opět tady máme návrhy od DV k volnímu ustanovení A. Takže kdo je pro? Kdo je? EPP je pro nebo proti? Poté je to přijato. Chápejte, to se počítá. Eh, úvodní ustanovení B. Kdo je pro? Proti? Přijato. C. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. J. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato to Toboví, nyní je pro, proti, zdrže se přijato. A nyní je pro, proti. Někdo je proti je? Ověříme? Končíme hlasování. Přijato konečné hlasování o usnesení. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Máme ještě pět eh, hlasovacích bloků. Prosím vás o spolupráci. Máme toho hodně dneska. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu nařízení, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků. Začneme pozměňovacím návrhem 78. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se přijato 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 81 pro, proti, zdrželi se přijato 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 82, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 110, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 111, pro? Proti, zdrželi se přijat. 112. Zde je ústní pozměňovací návrh eh, z pera zelený, tady od, od zelených. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak budeme hlasovat společně se 112. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto. 205. Tady stejná situace, je tady také ústní pozměňovací návrh, nikdo neprotestuje, takže hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 119. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stránka 11. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Stránka 13. 183, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 192 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 193 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 194 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 195. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se Teď mi to není jasné, takže ověříme. 195. Končím hlasování. Přijato. 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 197. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 189 přijato, 199, 200, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 201, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 203. Pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 204, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 207, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto, kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 212, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 213 a 214, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 215, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 200, pardon, 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, pardon, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme číslo 27. Končím hlasování. Zamítnuto. 225, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se přijato. 227 pro, proti, zdrželi se přijato. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 230, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 237 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 238. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 239. Pro? Proti? drželi se přijato 240 a 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 242. Pro? Proti? Zdrželi se přijato 243. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 244. Pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 245. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 39. Pro? Proti? Zdrželi se. Takže ještě jednou. 39. Kdo je pro? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 47. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56, kdo je pro? Proti? EPP je proti? Přijato. 57, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 61, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 62, pro, proti, nikdo. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 69, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme ještě jednou číslo 75. Končím hlasování. Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konečné hlasování v elektronické podobě. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o rozhodnutí o zavedení zvláštního programu zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Začneme kompromisem dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Stránka dvě kompromis tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 89, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 100, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 101, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 102, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Máme ústní pozdělací návrh k návrhu 107. Má někdo námitku? Ne, takže budeme hlasovat společně s tímto ústním návrhem, čili 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111, ten padá. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 116 pro, proti, zdrželi se, přijato, 120, 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 118 pro, proti, zdrželi se, přijato, 120 pro, proti, zdrželi se, přijato, 121 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 122 pro, proti, zdrželi se, přijato, 123 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 124 pro, proti, zdrželi se, přijato, 125 pro, proti, zdrželi se, přijato, 126 pro, proti, zdrželi se, přijato, 128 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, nebo padá, padá. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se přijato, 145 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 146 pro, proti, zdrželi se přijato, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi, ověříme, Check 158. Ah, I was tricked. It's adopted. Thank you. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 a 4 pro, proti, zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se, přijato, 165 pro, proti, zdrželi se, přijato, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato, 131 pro, proti, zdrželi se, přijato, 166 pro, proti, zdrželi se. Přijato 167 pro, proti, zdrželi se. Přijato 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 172 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato 170, druhá část pro, proti zdrželi se, zamítnuto 173 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 174 pro, proti zdrželi se, přijato 175 pro, zamítnuto 176 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 177 pro, proti zdrželi se, přijato 178 pro, proti zdrželi se přijato 32 pro, proti zdrželi se přijato 179 pro, proti zdrželi se zamítnuto 33 pro, proti zdrželi se přijato 180 pro, proti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 přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato 192 pro, proti, zdrželi se, přijato 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 194 pro, proti, ověříme. Closed. It is adopted. Přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, děkuji. 195 pro, proti, zdrželi se přijato, 196 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto, 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 42. Končím hlasování. Přijato. 198 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se LD pro, přijato, 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201, 202 a 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 206 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 208 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 209 pro, proti, zdrželi se přijato, 210 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 212 pro, proti, zdrželi se přijato, 213 pro, proti, zdrželi se přijato, 214 pro, proti, zdrželi se přijato, 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 217 v dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, 219 pro, proti, zdrželi se, přijato, 220 pro, proti, zdrželi se, přijato, 221 pro, proti, zdrželi se, přijato, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato, 222 pro, proti, zdrželi se, přijato, 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 pro, proti, zdrželi se. Nevím, kdo je pro, 227. Přijato, 228 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 230 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 56 pro, proti, zdrželi se, přijato 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato, 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování. Elektronicky závěrečné hlasování. It's closed, yeah. Končím hlasování. Přijato. I appreciate the part with the compromises very much. Ta část kompromisy se mi líbí nejvíc. Teď rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Návrh jedna, Kdo je pro? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. And it is adopted. Přijato. Takže teď o návrhu v pozměněném znění zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Teď návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro,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 proti, zdrželi se. Zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15, 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 19 pro,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 a je to zamítnuto. Nyní provádění obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Návrh 1. Staženo. Dvojka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 13 pro,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 Zamítnuto. Paní Melen, máte slovo. Merci beaucoup, madame. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já... Se mi to líbí, tato litánie, neustále odmítání, odmítání, odmítání. To je tedy demokracie v praxi, aplikovaná demokracie. Je ovšem škoda, že v této zprávě, která je zpráva hodnocení implementace, a týká se zejména těch tří zpráv komise, tady se zdá, že ten výsledek jak si nenaplnil očekávání a zejména ta závažnost eh, kapitoly 9 to je obchod a udržitelný rozvoj. V momentu, kdy země Jižní Ameriky se nachází ve stavu socioekonomické destabilizace, v některých potenciálních, v některých už to nastalo, tady si myslím, že by bylo hodné mít eh, dobré stanovisko. Ale Já chápu, že rozum se vždy ne dobře pojí s politikou, ale nechápu toto odmítání. To má třetí zpráva během jednoho týdne, ke které se post, eh, postavil parlament takto. Eh, takže já nevím, za to dovolí některým členům eh, se jak si dostat do parlamentu i během příštího mandátu. Děkuji. Tím končí hlasování a dnešní schůze. Zítra se sejdeme v 9 hodin. Děkuji, hezký večer.